Děkuji, děkuji za udělení slova. Vážení předsedové výboru, vážení poslanci, vážné poslankyně, je pro mě velkou ctí předstoupit dnes před vás. Jsem si plně vědoma, že portfolio, které budu mít na starosti, pokud budu potvrzena jako komisařka, má skutečný dopad na každou osobu v tomto sále a na každého z 500 milionů lidí, kteří jsou součástí tohoto velkého projektu Evropské unie. A proto s obrovským nadšením, ale také s výrazným smyslem pro odpovědnost se snažím získat vaše, váš souhlas jako komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost pohlaví. Říkám nadšení, protože společně jsem přesvědčena, že můžeme skutečně znamenat významný rozdíl a jako vy jsem přišla do politika, protože chci přispět, do politiky, protože chci přispět společnosti. A chci nechat svůj otisk a znamenat zlepšení postavení lidí skrze Evropskou unii. Znám, známější český politik, než jsem já, předstoupil v roce 2000 před Evropský parlament a řekl následující. Hlavní evropské hodnoty, tak jak jsou formovány neklidnou, neklidnými dějinami Evropy a tak, jak byly přejaty ostatními částmi světy, jsou evidentní. Úcta k jedinci a úcta k jeho svobodám, právo, k jeho právům a k jeho důstojnosti, zásada solidarity, rovnosti před zákonem a právního státu. Ochrana všech etnických menšin, demokratických institucí, oddělení legislativní výkonné a soudní moci, politická pluralita, úcta k soukromému vlastnictví a k volnému podnikání, tržní ekonomika a rozvoj občanské společnosti. Jako tak často Václav Havel byl hodně napřed před vlastní dobou, když pronesl tento projev. A naší povinností a můj osobní závazek vůči vám je snažit se splnit tyto cíle v duchu evropských hodnot a základních svobod, které tak dobře popisuje, a zajistit, že budou plně dodržovány. To jsou hodnoty, které, ve které bez zbytku věřím. Nové portfolio spravedlnosti spotřebitele a rovnost pohlaví by mělo zachovat a posílit tyto hodnoty vytvořením přemostění mezi národními právními řády a evropským právem přispěje k vytvoření ekonomického růstu, protože předvídatelný a řádný právní systém je předpokladem ekonomického růstu a podnětelsky přivětivého prostředí, kde se může rozvíjet přezraniční obchod. Ale především se týká spravedlivějšího vnitřního trhu. Takže mé portfolie vlastně klade lidi do samého středu našich zájmů. A budoucí činnost se týká možnosti volby ochrany jejich práv a vytváření důvěry. Když odložíte právní složitost, každý návrh Evropské unie v těchto třech oblastech se snaží o jednu z těchto tří věcí. To znamená větší možnost výběru, větší míru ochrany a větší míru důvěry. A ve svém mandátu hodlám být hlasem zájmu lidí. Je to jedinečná možnost, jak spojit jednotlivá ča- jednotlivé části tohoto portfolia. Vážné poslanky, vážení poslanci, v následujících pěti letech chci být faktorem, který přinese rozdíl v těchto třech oblastech. Chci, aby lidé měli na vybranou. Co to znamená v praxi? Znamená to, že lidé mají mít možnost se rozhodnout, kde chtějí žít a pracovat v Evropské unii s, pln, s plným respektem k svobodě pohybu. pohybu. Musíme samozřejmě čelit zneužívání tam, kde se vyskytne, ale základní právo volného pohybu nesmí být spochybňováno. Také to znamená, že lidé mají mít právo žít dle svého náboženství a tam, kde chtějí, bez obavy z násilí a obtěžování. A Unie má mít možnost eh, chránit výkon těchto práv. A tam, kde to je možné, by tak Unie měla činit. To znamená prolomit eh, neviditelný strop, aby eh, ženy se mohly stát lékařkami, politiky, zcela na stejném základě jako muži a měli by mít možnost také rovného výdělku. A já budu obajovat návrh týkající se účasti žen v správních radách a představitelů. Je třeba, aby občané měli právo rozhodovat. A ať už jste součástí digitální revoluce nebo ne. A nebo budete nadále nakupovat ve svém malém obchodě, ve své obci. Je třeba mít na vybranou, zda chcete ukončit vztah, za, zahájit tedy eh, svůj život s je třeba, aby byla také obajována rozhodnutí soudu a majetková práva. Je to svoboda volby. Za druhé, chci chránit práva lidí. Budu pomáhat místo předsedovi Timmermansové poskytnout plnou podporu, abych mohla naplnit zásady právního státu a chartu základních svobod ve snaze zajistit, že nezbytné kontrolní mechanismy, které jsou zabudovány do našich demokracií, budou plně respektovány. Zajistit, že přistoupení Evropské unie k umluvě o lidských právech proběhne co nejrychleji. Chci zajistit, že práva jedince budou hájena skrze rychlé schválení moderní reformy v, oblaně, v oblasti ochrany lidských ob, ob, ob, osobních údajů a že se této ochrany také dostane kontaktech se Spojenými státy, se zajistit, že etnické menšiny jako Romové budou chráněny před exkluzí, před diskriminací a také je chci integrovat do společnosti více. Chci chránit nejzranitelnější příslušník naší společnosti, to znamená hájit práva dětí, zejména na internetu, a zajistit, že budou mít rovný přístup ke spravedlnosti, když jsou podezřelými v trestním řízení. Chci vytvořit nezávislý, důrazný a silný Evropský úřad veřejného žalobce, abych, abych chránila prostředky daňových potratníků před podvody. Chci odpovědné chování ve všech oblastech, včetně finančního sektoru podniková odpovědnost souvisí s informovaností spotřebitelů a s ochranou spotřebitelů a budu spolu působit s Evropským bankovním úřadem, aby pravidla týkající se prémí bankéřů byla plně naplněna. Ochrana také znamená mít jistotu, že výrobky, které používáme, jsou bezpečné a přeji si rychlé schválení příslušných balíčků, který se týká dohledu nad trhem a bezpečnosti spotřebitele. Pokud jde o ochranu spotřebitele, myslím také na ženy, které trpí domácím násilím a jinými formami násilím nebo nehumánní praxí, gen, tedy modelace genitálií. To je v rozporu se vším, za co se zasazuje Evropská unie. Oběti takového násilí potřebují, abychom se jich zastali. Za třetí, chci vytvořit důvěru v justičním systému v Evropské unii. Měli bychom být jednotní v naší diverzitě, ale také musíme zajistit, že naše jednotlivé právní tradice nebudou překážkou pro svobodu, spravedlnost a jednotný trh. Občané musí mít důvěru v justici. A justice si musí mezi, mezi sebou věřit. Jednotlivé justiční systém musí mít důvěry. A to se týče evropského zatýkacího příkazu nebo výkon rozhodnutí jiných členských států musí, mohou fungovat pouze, pokud existuje nezbytná důvěra. Tam, kde je to nutné, je potřeba více koordinace nebo minimální normy v Evropské unii, jak v oblasti občanského, tak trestního práva. Ale také potřebujeme zvýšit znalost našich právních řádů a chci vytvořit důvěru skrze obnovený, obnovenou snahu o, vý, o vyškolení a odbornou přípravu právníků, abychom mohli, aby tyto systémy mohly řádně fungovat. Také věřím, že elektronická spravedlnost je vynikající nástroj, který umožňuje dostupnost práva pro jednotlivce, právníky i podniky a chci, aby se elektronická justice stala interaktivním nástrojem více. Chci také zajistit, že spotřebitelé budou moci mít důvěru ve své zboží, které nakupují, že dojde také k možnosti od opravných prostředků ve stá- v jiných státech Unie a proto chceme, aby i drobné nároky mohly být eh, plně. Věřím v mediaci a alternativní řešení sporů. Přeji si, aby pokud jde o, uvidím, zda bude nutné dalších kroků, pokud jde o kolektivní žaloby. Chci zdůraznit vynucovací pravomoci, aby lidé nebyli podváděni. A chci posílit naši spolupráci s členskými státy, abychom byli schopni hájit zájmy spotřebitelů. Vážené poslankyně, vážení poslanci, nyní dodám jednu osobnější poznámku. Před osmi lety jsem byla ve vězeňské cele v České republice, protože jsem se stala obětí nespravedlnosti. A tato vyostřená konfrontace s nespravedlností mě šokovala. Nemohla jsem věřit, že něco takového je možné, že je možné bez důkazu někoho obvinit a uvěznit. A po osmi letech bylo dokázáno, že toto obvinění bylo protiprávní a falešné. A to byl můj přístup ke spravedlnosti, protože po tomto šoku jsem chtěla vědět, jak funguje právo, jak funguje spravedlnost a začala jsem se tím zabývat začal jsem studovat právo. Studoval jsem právo na Pražské právnické fakultě a udělal jsem to také proto, protože jsem si přála získat eh, nové, novou práci, protože práce, kterou jsem měla, bylo místo, kde moje pověst byla naprosto zničena. A právě proto po letech tato zkušenost je zde přítomna a když, se, když narazím na nespravedlnost, tak eh, jsem vůči tomu velmi citlivá. A proto si přeji spravedlivější společnost, kde lidé mají na vybranou, kde mohou se spolehnout na ochranu a důvěru. Nikdy bychom neměli ztratit víru v to, že nakonec spravedlnost eh, zvítězí. A v mém případě se to stalo. A justiční systém mi nakonec eh, poskytl náhradu a věřím, že v očích většiny společnosti se mi vrátila i má pověst. Vážené poslankyně, vážení poslanci, mám to štěstí, že jsem zdědila objem práce, na který jsou mi předchůdci právem hrdi. A chci zde vyzdvihnout Vivian Redding, Martina Reichertz a Nevena Mimicu, kteří předložili řadu návrhů. Přicházím ze světa, regionální politiky, strukturálních fondů. To je svět termínů, projektů a plnění těchto termínů. A jako ministrně pro místní rozvoj, kterou jsem dnes, vlastně naposledy, zítra bych měl rezignovat, když jsem vytvořila strategie a konkrétní projekty v České republice pro následujících deset let. Nová komise bude působit nově a plně sdílím a budu podporovat nový přístup, který je navržen navrženým předsedou a jeho politické pokyny. A to je přesně ten přístup, který bude mým v této nové úloze a chci skutečně změnit eh, hranice a plnit zásady, které jsem se nastínila. Jsem volen, volená poslankyně Českého parlamentu, také v posledních dnech. Jsem političkou, nikoli úřednicí a mám přesvědčení, že budu bojovat za tyto skutečnosti. Vážné poslanky, vážní poslanci, nemohu uvést všechny skutečnosti, na které se zaměřím v tomto velmi zajímavém portfoliu. Ale máme společné cíle a budeme je společně plnit. Pustme se do toho tím, že dosáhneme významných výsledků, na které čekají občané Evropské unie ve čtyřech hlavních věcech reforma ochrany osobních údajů a příslušných pravidel, Evropský úřad veřejného žalobce, ženy ve správních radách a nařízení o bezpečnosti výrobku. Současně chci s vámi spolupracovat v programu na následujících pět, aby tyto tři části mého portfolia vlastně fungovaly společně. Když se nám to podaří, vytvoříme spravedlnější vnitřní trh, který bude pozitivní pro občany i podniky. A zopakuji ještě jednou. Přeji si, aby lidé měli více na vybranou, aby měli lepší ochranu a aby zde vládla větší důvěra. Děkuji vám za pozornost.